Il Presidente. Allora. Care e cari Vážení kolegové, vážené kolegyně. Dobrý večer. Prohlašuji zasedání parlamentu, které bylo přerušeno ve čtvrtek 22. listopadu 2012 zahájené.